postoje lidí v zemi a zlepšit právní stav těchto lidí. Děkuji. Děkuji panu komisaři Piebalksovi a na závěr naší rozpravy chci říct, že nám byly předloženo šest návrhů usnesení ze strany frakcí. Tímto končím rozpravu. A nyní se doch, dostáváme k další rozpravě. Týká se to usnesení parlamentu o eritejčtích uprchlících, kteří jsou rukojmími obchodníků s lidmi na Sinajské pouště. Jako první má za autory usnesení slovo paní Šáke na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo kolegové. Asi 250 eh, eh, těchto občanů je rukojmými na Sinajské eh, poušti. Žádá se za ně i tedy výkupné, které žádají tito obchodníci. Je, jsou součástí takové té skupiny pašeráků, která funguje mezi Egyptem a Izraelem od roku 2007 zde eh, UNHCR provedl šetření a je třeba ale vyvinout větší úsilí, eh, tak aby se rozbila tato síť pašeráků a zároveň Egypt musí zlepšit zacházení s uprchlíky podle mezinárodních standardů, což znamená, že eh, že nelze použít žádnou tedy mm, neuměrnou sílu proti těmto uprchlíkům v neopodstatněných případech. Děkuji paní kolegyně Šáke a jako další má pan, slovo má, má slovo pan kolega Sasoli na jednu minutu. Eh, pane předsedo, situace je velice vážná. Myslíme si, že tato událost mm, o které hovoří i evropská média, musí být Evropskou unii a parlamentem řešena. A je třeba i apelovat na komisi, aby se o to zajímala, protože toto je skutečně naléhavá humanitární situace. A v tomto případě členské státy musí udělat vše, aby se snažili pomoci těmto uprchlíkům na tomto území, aby mohli tedy ho opustit a my Eh, a je třeba tedy, aby eh, v tom intervenovaly členské státy také. Chceme, aby komise učinila vše možné, maximum, aby eh, se provedla tato operace, aby na to vyčlenila nezbytné prostředky prostřednictvím Evropského fondu pro uprchlíky. Děkuji. Děkuji kolegovi Sasulimu a dále kolega Tanok. Pane předsedo, skupina ECR odmítá Eh, strašné zacházení s těmito eritrejskými uprchlíky. Je to v podstatě eh, moderní otroctví eh, ze strany obchodníků s lidmi. Jsme rádi, že egyptská vláda chce vyšetřit tuto otázku a postarat se o propuštění těchto lidí. Ale chceme také řešit otázku, proč tito lidé prchají. Je to proto, že současný eritrejský režim je jedním z nejrepresivnějších na planetě. Každý, kdo může uprchnout tomuto režimu, to udělá. A lidé se snaží nalézt lepší život jinde. Lidé, kteří uprchnou z Eritreji, kteří neuprchnou z Eritreje, musí žít ve strašných podmínkách, eh, ve zbankrotované zemi, eh, kde naprosto nefunguje ekonomika. V Eritreji nikdy neproběhly národní eh, volby. Wikileaks ukazuje, že a američtí diplomaté označují eritrejského vůdce za naprosto krutého vůdce. Já si myslím, že bychom měli zastavit jakoukoliv pomoc EU tomuto režimu a měli bychom zastavit jakékoliv privilegia podle dohody z Kotonu. Jako Děkuji kolegovi Tenekovi a další, jako další má slovo pan kolega Preda. Děkuji, pane předsedající. Každoročně musí statisíce lidí prchat z oblasti afrického rohu a snaží se dostat do Izraele přes Egypt. Tito lidé se dostávají do rukou pašeráků s lidmi. To jsou kriminální zločinecké organizace a ty nerespektují lidskou důslednost, protože oni, jim jde o jedno, o získat výkupné za životy těchto lidí. Nevládní organizace, které se zasazují za tyto lidi, říkají, že to výkopné jde do výše až 8 tisíc USD za osobu. Není možné, abychom se uzavírali vůči utrpení těchto lidí, musíme jim pomoci, protože s nimi se zachází obzvláště krutě. Chci poukázat na to, že tím trpí zejména ženy, protože tam dochází k několikanásobnému znásilňování těchto žen. I přesto potřebujeme konstruktivní postoj. Musíme ocenit i snahu egyptské vlády a ona se snaží to nějakým způsobem řešit. Musíme podpořit eh, Egypt v jeho boji proti pašera, pašování lidí. Ovšem nepotřebujeme pouze pohá slova, potřebujeme konkrétní spolupráci, protože jeden stát sám za sebe ten problém nevyřeší. Děkuji kolegovi Bre- Predovi a jako další má slovo kolega Taváreš. Děkuji, pane předsedající, drazí kolegové. Situace uprchlíků z Eritreji, které jsou momentálně na Sinajské poušti, je velice závažná. Když to zde bylo popsáno. Je třeba abychom byli také tvrdí ve způsobu, jakým způsobem budeme zacházet s obchodníky s lidmi, kteří jsou v současné době vlastně společně s těmi uprchlíky a vzali se je jako rukojmí. Zároveň je důležité, abychom chránili uprchlíky, protože nemůžeme být tvrdí na obchodník s lidmi a zapomínat na jejich oběti. A je důležité, abychom pochopili, jaké příčiny má situace na Sinaji. Jak to tam vidí? Víme, že se tam jedná o migrační proudy, které vlastně ten proud přes Líby se eh, vlastně vyschl, není již možné využívat a ono to vede k tomu, že ten migrační tok se vlastně vyhnul a eh, vlastně ti lidé, protože neměli kudy utíkat, tak se to vyhlo eh, do, do této nové trasy. Je tedy důležité, aby sama Evropská unie, a tím myslím Evropskou komisi, aby vlastně vyslala delegaci, která by se podívala na situaci přímo na místě. A také je důležité, aby veškeré naše instituce něco udělaly. Protože politika, kterou máme, se týká samozřejmě fundu pro uprchlíky. Ti uprchlíci jsou v závažné situaci, oni v podstatě vůbec nemohou se vrátit do své země původu, nemohou pokračovat dál. A proč vlastně celá ta věc nepokročila? Nepokročila proto, že zde byla taková ta slavná polemika. Parlament svůj úkol splnil a rada svůj úkol splnit nechtěl. Kdybychom nyní v současné době měli schválený už ten balíček, tak bychom tady neměli ten naléhavý postup našeho parlamentu. A chci říci, že Evropská komise byž mohla zahájit a postup a pomoci uprchlíkům. Jenomže rada neudělala svůj úkol, takže v současné době ty lidé jsou jakožto dokonní na Sinaji, nemůžeme jim pomoci a chci říci, že to má opravdu reální dopady na reálné osoby a reálních lidí, takže by bylo dobré, aby konečně rada splnila svůj díl práce. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A nyní eh, paní Lochtejlo. Eh, telefonovat mezi eritrejským eh, knězem eh, v Itálii a mezi eritrejským rukojmím. Eh, díky tomu eh, víme o tom, jak, co se v Eritreji vůbec děje. Eh, lidé jsou tam ohrožováni zastřelením, pokud za ně nebude zaplaceno výkupné a došlo už k mnohým brutálním úmrtím na hranici mezi Egyptem a Izraelem eh, v oblasti, kde je, eh, se shromažďuje čím dál tím více uprchlíků, kteří nemohou jít dále do Evropy nebo do, Izrael, do Izraele. Na egyptské straně je vojenská zóna a kdo tam vstoupí, je postaven před vojenský soud. Podle Human Rights Watch od roku 2007 zde bylo zastřeleno nejméně 28 neozbrojených uprchlíků, zastřelených tedy při pokusu překročit hranici. Izraelské úřady registrují čím dál tím více lidí, kteří se snaží v rostoucích měrách eh, překračovat hranici do Izraele a pro ně už byly zřízeny zachycovací tábory. My bychom chtěli eh, spolupracovat s mezinárodními organizacemi, aby práva těchto uprchlíků na hranicích eh, byla respektována. A my v Evropě se musíme starat o osudy a práva těch migrantů, kteří jsou vraceni také z našich vnějších hranic a kteří se nemohou vrátit domů. Jsou ve stejné situaci jako eritreští uprchlíci. Děkuji paní kolegyně Lochbílerová a jako další za frakci PPE pan Kačmarek na jednu minutu. Pane předsedo, dámy a pánové, e, situace eritrejských uprchlíků je dramatická. Hledají lepší život a místo toho končí smrtí anebo útisku. Jsou vykořišťováni. Úřady se snaží e, bojovat s touto situací, ale ne vždy mají úspěch je třeba pomoci těmto úřadům, těmto lidem, pomoci všem, kteří potřebují tímto, eh, tuto pomoc. Eh, je třeba také eh, napomáhat Egyptu a Izraeli v boji proti obchodování s lidmi. Zlepšení situace ovšem ze zemí, v zemích, ze kterých oni pocházejí, může zlepšit celkovou situaci. Nicméně, co můžeme dělat my? My můžeme pouze pomáhat. A já bych byl rád, kdyby jste podpořili projekt EPV, který je lepší podle našeho názoru, než projekt společný. Děkuji vám, pane kolego Kačmarku, a nyní paní kolegyně Gomeš na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že nemůžeme tolerovat toto hrozné zacházení, které se vztahuje na uprchlíky, na uprchlíky z afrických zemí, ať se to týká Somálska nebo Eritreje. Jsou to uprchlíci, kteří se snaží utéci ze svých zemí a snaží se přes Sinajskou poušť dostat do Izraele. Egypt má způsobilost k tomu, aby přebíral uprchlíky, kteří pochází ze zemí, kde dochází, eh, kde, kde jsou špatné podmínky. Nicméně egyptské orgány zatím eh, mají takovou politiku, že eh, vlastně se, že, že, že oni jsou často zabíjeni, už asi 85 osob bylo zabito na základě zprávy Human Rights Watch Společně s úřadem eh, eh, Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky jsme proti jako Evropa a také, také podporuji i to, co řekl pan Tavareš, co se týče znovu usídlování. Kolegy. Děkuji vám, paní kolego Meš. Paní kolegyně Rinaldi zde není, takže dávám slovo paní kolegyně Sargentini na jednu minutu. Dank u, voorzitter. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Buďme upřímní. Návrh usnesení, tak eh, jsme Eh, ho četli, eh, je jenom slabým odvarem toho, co jsme původně zamýšleli. Teď se říká, že to je vážné, ale skrývá se skutečnost, že eh, uprchlíci eritrejští jsou drženi jako rukojmí. Ale přitom nehovoříme o vztazích mezi Itálií a Libií, nehovoříme o tom, že je celá Evropa vůči přistěhovalcům zavřená, to znamená, že političtí uprchlíci se musí snažit proniknout do jiných zemí a na ta taková území, která jsou ještě nebezpečnější, než byla předtím. Eh, kdokoliv eh, odejde z Eritreje, tak je automaticky politickým uprchlíkem a domů se vrátit nemůže. Skutečnost, že v tomto parlamentu nejsme připraveni na to říct, že pokud se chce Evropský parlament chránit eh, proti přistěhovalcům, tak je třeba otevřít naše velvyslanectví blízko Eritreje, aby tam ty osoby mohly hlídat, hledat politický azyl. A to v, té, v tom usnesení není možno říct. Když slyším EPP co všechno je třeba dělat v Egyptě, tak si kladu otázku, proč vlastně neuznáváme, že tyto osoby jsou e, předmětem velkého rizika. Nechceme nést svoji odpovědnost. Vyčlenujeme tady lidi e, a e, vlastně to pro ně znamená nebezpečí života. Děkuji vám, paní z Argentiny. A nyní pan Paška na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Sinajská hranice je pro tisíce Eritrejců cestou, kudy utíkají z vlastní země do lepšího světa. Na své nelegální pouti za svobodou jsou však odkázáni na asistenci průvodců, kteří za masný bakšiš pomáhají i těm, kteří nemají dostatečné doklady. V tomto divokém obchodě nemají utečenci v rukách převáděcích vrádických gangů žádná práva, jsou plně odkázáni na jejich přízeň, nepřízeň či zvůli, eh, zvůli těch, do nichž za peníze vložili svých osud. Eh, Smrt sedmi uprchlíků na egyptsko sinajské hranice nám poněkud podhalila situaci běženců nelegálně putujících za svobodou. Proto je skutečně na místě, abychom se vložili do řešení tohoto problému a spolu s příslušnými vládami nalezli civilizované řešení. Vielen Dank, Herr Kollege. Děkuji vám, pane kolego Paško. A nyní jednotliví řečníci, jako první paní kolegyně Makové na jednu minutu. Velice děkuji. 7. prosince vyjádřil úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky obavy, že 250 eritrejských migrantů jsou udrženi jako rukojmí beduínskými převaděči. Obáváme se, že eh, zde oni budou, budou chtít peníze. Eh, v současnosti se nacházejí tito utečenci v určitých eh, ubytovacích kontejnerech v poušti. Stávající situace je alarmující, protože namísto toho, aby zde docházelo k ochraně těchto uprchlíků, tak jsou vlastně nežádoucí. Žádáme rychlou Eh, rychlou reakci, zejména eh, ze strany Izraele, aby byla rozprášena tato banda těchto převaděčů a také, aby tito uprchlíci byli chráněni tím, že budou uplatňovány všechny eh, normy OSN, která se týkají uprchlíků. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. A teď catch the eye. Paní kolegyně Pašepa Sesku na minutu. Pane předsedo, tak především bych chtěla poukázat na to, že návrh usnesení EPP podporuji plně. Nepodařilo se nám dohodnout s dalšími politickými skupinami na společném usnesení. Situace v této části Afriky je opravdu strašná. E, zde se rozšířil organizovaný zločin, a je to díky migrantům, kteří tudy procházejí. Už eh, víme o 250 uprchlících, kteří byli ponižováni a situace se zhoršuje. Slouží jako slouží jako rukojmí a bohužel jejich rodiny nemají dostatek prostředků na zaplacení podařovaného výkupného. Pro tyto Eh, pro tyto eh, zločinné organizace skutečně musí na ně dopadnout spravedlnost. Děkuji vám, paní Basesku. Eh, pan kolega Segery. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, samozřejmě odsuzuji způsob, jakým se zachází s uprchlíky. Samozřejmě podporuje to, aby Evropská unie podnikla kroky, aby je chránila a zlepšila jejich osud. Nicméně ten směr, kterým se ubírá tato zpráva, je jednoduše prostě slepá ulička. Dva body jsou zvláště špatné. Je to fond na pomoc eh, těmto uprchlíkům, to opravdu nemohu přijmout, poněvadž Evropské unie eh, samotné žijí miliony lidí v chudobě. Jsou to jenom v Maďarsku 3 miliony a většina důchodců si ani nemůže koupit léky. A to není jenom otázka v Maďarska, to je prostě celkový trend. My musíme především být schopni pomoci svým vlastním chudým a pak můžeme tedy opravdu eh, projevovat eh, souci s dalšími. A za druhé, prosím, už si konečně povšimněte, Evropská unie už je nasycena migranty. Možná, že by mohla sehrávat roli zprostředníka, ale nikoli příjemce. Děkuji vám, pane kolego Segedy. Ještě dva eh, proslavy paní kolegyně Kretuní. Většina eritrejských občanů se pokouší uprchnout eh, stenat diktatury a tím pádem si zaslouží statut uprchlíka dle předpisu OSN. A já si myslím, že mezinárodní organizace by měly zde zaintervenovat a pomáhat těmto lidem. Eh, tito lidé jsou drženi jako uprchlí, jako rukojmí eh, v poušti a zvláště špatně jsou na tom zadržované ženy. Pokud se týče pašování lidí, mm, jenom eh, na izraelské hranici izraelští vojáci eh, v poslední letech byli sedm takových migrantů a já si myslím, že také vysoký komisař OSN pro uprchlíky se musí starat o osud těchto lidí. Děkuji vám, paní kolegyně Kretu. A na závěr ještě pan Zjolko. Panie Uchodźcy z Erytrei jsou v tragicznej sytuacji. Eritrejští uprchlíci e, stojí tváří v tvář tragické situaci. Vážení kolegové a vážené kolegyně, e, my e, si musíme klást otázku, proč k něčemu takovému dochází. Pošlapávání lidských práv a persekuce politických vězňů a vězňů svědomí v Eritreji. To jsou kořeny těchto tragických eh, situací a problémů. Musíme učinit maximum pro to, abychom změnili svůj přístup vůči eh, orgánům Eritreji. V roce 2007 eh, stávající vůdce Eritreje, hlavní představitel Eritreje, byl zde přijat s veškerými podstami. Musíme toto změnit. Děkuji vám, pane kolego Šobro. A na závěr dám slovo ještě eh, panu komisaři kompi Balksovi. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, Evropská komise sdílí obavy Evropského parlamentu. Zprávy, které jsme dostali, hovoří o několika stovkách eh, uprchlíků z Eritreje eh, a Somálska a z okolních krajin ti, kteří pašují eh, lidi, eh, obchodníci s lidmi, eh, vy, na ně tlačí a žádají obrovské finanční prostředky za jejich převádění přes hranice. Je třeba přijmout příslušné kroky. Také Evropská delegace v Káhyře má velice těsné kontakty s organizacemi občanské společnosti na místě a také vše vlastně eh, dohaduje s představiteli Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN a s dalšími institucemi OSN ve spolupráci i s dalšími Eh, zástupci evropských států v Káhyře eh, se uskutečnilo setkání s ministrem zahraničních věcí a panuje eh, skutečná, skutečné přesvědčení, že egyptské orgány by měly tyto lidi osvobodit a zajistit jim vhodnou ochranu. Eh, neustále probíhá šetření, aby byly eh, nalezeny skupiny uprchlíků a doufáme, že věci budou v následujících dnech eh, vyjasněné. Tento případ není ojedinělý a je třeba říci, že tito uprchlíci mají velké problémy i jinde. Největší a nejkomplikovanější situace je na Sinaji, kde se eh, často s těmito lidmi velmi špatně zachází. My eh, jsme s našimi egyptskými partnery o těchto věcech hovořili několikrát v rámci pravidelných setkání podvýboru. Hovořili jsme o otázkách eh, přistěhovalectví i politických záležitostech a lidských právech. Naposled to bylo 14 prosince v Káhyře, kdy se setkal e, společný výbor pro přidružení a tyto věci e, byly na pořadu jednání. Je třeba, aby egyptské orgány zvýšily e, pomoc, zvýšily nabídky i technické a finanční pomoci. V tomto směru i Unie chce s egyptskými orgány takto spolupracovat a Unie vyzvala egyptské orgány k tomu, aby vůči všem přistěhovalcům využívali principu nenavracování a e, Evropská unie v tomto směru e, také Eh, žádala, aby eh, vysoký představitel pro uprchlíky OSN měl v tomto směru veškeré možnosti, aby mohl zasáhnout, včetně zásahu v Sinajské oblasti. Na druhé straně je třeba zdůraznit některé pozitivní trendy. Eh, Egypt přijal na základě tlaku určité nové právní předpisy v trestně právního charakteru, které vlastně hovoří o trestně právní odpovědnosti těch, kteří se vůči uprchlíkům chovají e, násilně. Doufáme, e, že egyptské orgány e, přijmou účinná opatření, aby tento nový právní rámec byl efektivně uplatňován a budeme i nadále pokračovat v podpoře práce a aktivit vysokého představitele pro uprchlíky OSN a organizací pro občanskou společnost, aby byla zajištěna lepší koordinace a skutečně vhodná a důkladná právní ochrana uprchlíků v zemi. Budeme tyto věci dále sledovat, včetně e, věci eritrejských uprchlíků na Sinaji a budeme i nadále v těsném kontaktu s egyptskými orgány. Nadále věřím v rychlé vyřešení eh, této záležitosti. Je to pro všechny strany nesmírně důležité. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři Pívalksi. A nyní k jednacímu řádu, pane kolego. Děkuji. Eh, komise eh, nám tady přečetla připravenou odpověď a mm, pan komisař se nezmínil o konkrétních bodech. Pane kolego, vy jste se přihlásil k jednacímu řádu. Procedurální připomínka, čili můžete nyní hovořit k procedurální připomínce, ne o dalších věcech. Mikrofon si zapněte laskavě. Ale toto je procedurální připomínka. My jsme eh, komisaře, pana komisaře žádali, aby vyslala delegaci do Egypta, aby na místě přímo vyskoumala situaci. A já, pan předseda přerušuje řečníka. Děkuji vám, pane kolego, ale bohužel toto není procedurální připomínka. Toto je otázka na komisi. My se můžeme samozřejmě zeptat komise, ale je na komisi, aby odpověděla nebo ne. Eh, tak to je konec za eh, debaty. Budeme nyní ještě hlasovat o šesti usneseních.